Paní Maria Isabel Sarias Galina se podala demisi z funkce členky parlamentu k 5. květnu 2009 v souladu s článkem 4 odstavec 1